Colleagues, shall we get started? Kolegové, prosím, můžeme začít. A rád bych, abyste mi věnoval pozornost. Prosím, posaďte se a buďte sticha. A rád bych eh, vám první oznámil několik věcí. A máme nový newsletter, číslo 14 právě vyšlo a za to můžeme poděkovat sekretariátu za to, že tedy připravil a dalo dohromady všechny tyto informace. A druhá informace, pořád jednání na dnešní odpoledne. Body 20, 21 a 22 budou změněny, budou nezměněny. Body 25 a bod 5, který byl přeložen ze včerejška. A pouze poté budeme probírat bod číslo 23. To znamená, v 16.30 se budeme věnovat bodu 25 našeho dnešního pořadu jednání. A nyní přejdeme k hlasování. Začneme bodem 14a, který byl doplněn. To je hlasování o změně nařízení Rady číslo 1215 z roku 2009 který se týká výjimečných obchodních opatření pro země a území, které se účastní nebo jsou napojeny na stabilizační e, proces Evropské unie. Um, as you know, this was um, a very unfortunate file because it. Jak jistě víte, tato tématika neměla příliš šťastný osud určité míry. To bylo zmrazeno radou, museli se mezi sebou dohodnout ohledně mandátu k jednání. Konečně se toho podařilo díky zasluze maďarského předsednictví a a s polským předsednictvím se nám podařilo, tedy podaří doufám dosáhnout kompromisu a doufám, že tady jsme i zvítězili, co se týče zachování našich priorit. A nyní bychom tedy měli eh, přijmout eh, tento dosažený kompromis. Tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 23, to je konsolidovaný kompromisní návrh po trialogu, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme o návrhu komise, tak jak byl obměněn, zahoji hlasování. Zavírám hlasování. A bylo to přijato 25 hlasy pro jeden hlas zdržel. A nyní hlasujeme o návrhu le- legislativního usnesení, Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Stejný výsledek, 25 hlasů pro, jeden se zdržel. Congratulations to the team. Gratuluji celému týmu a také samozřejmě maďarskému a polskému předsednictví. Bez jejich zásluh by nebylo možné tohoto výsledku dosáhnout. A nyní bod číslo 15. Ten jsme odložili na srpen, takže nyní o tom ne, pardon, to byl bod číslo 14, byl přesunut na srpen a nyní 15. Mezinárodní dohoda o tropických dřevinách. Tady máme pozměňovací návrh předložený Danielem Kaspery, je to pozměňovací návrh 1, takže hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování o návrhu doporučení, zahajuji hlasování. And the vote is close. Zavírám hlasování. A bylo to přijeto 25 hlasy pro a jeden se zdržel. Congratulations. Blahopřeji. 16. Bod číslo 16, dohoda mezi Evropskou unii a Norskem, která se týká dodatečných obchodních preferencí pro zemědělské produkty. Spravodajem je Helmut Scholz. Závěrečné hlasování návrhu doporučení. Nemáme žádné pozměňovací návrhy, takže zahajuji hlasování. And the vote is closed. A uzavírám hlasování. Přijato 24 hlasy pro, jeden proti, jeden se zdržel. Blahopřeji panu zpravodaji. A nyní bod číslo 17. Začneme pozměňovacími návrhy. První kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kompromisní jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 1, kompromisní jednička. And the vote is closed. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? EPP hlasovalo, takže ověřujeme. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prosím, zopakujeme si hlasování o návrhu 8, kdo je pro, proti, přijato návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Desítku ověřujeme, zahají hlasování. Zavírám hlasování. Bylo to přijato. Nyní kompromisní návrh 3. Bylo mi řečeno, že tento kompromisní návrh nebyl předložen včas. Mohu jej přijmout jako ústní pozměňovací návrh. pak eh, tedy navrhuji, aby byl předložen jako ústní pozměňovací návrh. Nikdo je proti, nikdo není proti, takže můžeme hlasovat. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna, ne, ten padá, protože ten předchozí byl přijat, nyní 14 a 33, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 16. Ověříme 15. Zahájí hlasování. Návrh číslo 15. Zavírám hlasování a přijato. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní čtyřka ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. Návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování, návrh číslo 21. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto. Návrh číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato ověříme. Pozměňovací návrh 23. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 a 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 35, zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. Návrh číslo 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Omlouvá se pan předseda. Pozměňovací návrh číslo 36. To je kompromisní návrh. George Kutase. Máme tu ústní pozměňovací návrh. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl požádat kolegy, aby poža- přijali eh, tento ústní pozměňovací návrh. Je to eh, takové sladění mezi mým návrhem 40 a návrhem pana Šulce. Zní následujícím způsobem. Benefits from trade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 Takže nyní budeme hlasovat o tomto eh, ním pozměňovacím návrhu. V podstatě nahrazuje návrhy 36 a 40. Nikdo nemá námitky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji nyní. A končím hlasování. Bylo to přijato 17 hlasy pro, 5 hlasy proti, 5 se zdrželo. Blahopřeji. Janikovi Žadotovi. A nyní máme na pořadu jednání. Tímto jsme skončili hlasování. A small pause uh, for the people. Máme krátkou přestávku. Kdo chce odejít, může odejít, ale prosím vás, nezůstávejte v místnosti, když hovoříte s dalšími.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 Bon, alors, maintenant, merci. merci. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, colleagues, the pause is over. Let's... Vážení kolegové, přestávka skončila, takže budeme pokračovat ve schůzi. Chtěl bych požádat eh, ty, kteří stojí a hovoří s ostatními, aby své konverzace ukončili. This is the request. I'll change it into an order. Byla to žádost, ale já to měním na příkaz. Dobrá tady. Eh, bod číslo 18. Stav provádění strategie EU pro střední Asii. Jedná se o projednání návrhu stanoviska. Na poslední schůzi jsme měli první výměnu názorů. Návrh stanoviska máte ve svých složkách. Naším zpravodajem je Nicolo Rinaldi z ALDE. Takže si vyslechneme zpravodaje. Nikolo Rinaldi má slovo. Non ho molto da aggiungere in realtà, Presidente, cari colleghi, a quanto abbiamo discusso circa tre settimane fa nel primo scambio di. Eh, před eh, třemi týdny jsme měli první výměnu názorů o strategii EU pro střední Asii. Návrh stanoviska odráží diskusi, kterou jsme měli minule připomenu několik otázek. Náš obchod e, s e, Střední Asií představuje asi jenom žádná celá 7 procent našeho obchodu a soustředí se především na jednu zemi, a to je Kazachstán. Pokud se podíváme na obchod ve střední Asii jsou zde rozdíly. Je zde pouze jedna země, která je součástí VTO. Kazachstán je na cestě do VTO, ale je propojen s Ruskem prostřednictvím celních dohod. Ostatní země ještě do VTO nepřistoupili. Nicméně musíme mít na paměti to, že střední Asie je velice důležitá z politického hlediska. Je to takový nárazník mezi eh, Čínou a Evropou. A některé tyto země eh, mají, se cítí více evropské než azijské. Kazachstán má privilegované postavení v Radě Evropy Není to jenom Kazachstán, ale také další země Střední Asie, které se snaží účastnit evropských eh, sportovních soutěží. Ukazuje se tedy, že eh, vztah je užší, než by se mohl zdát na první pohled. Pokud jde o toto stanovisko, byl bych rád, aby výbor zohlednil E, některé obavy vyjádřené ve studii OECD, která byla vydána začátkem tohoto roku a týká se Střední Asie. Poukazuje na celou řadu otázek, které jsou všechny zmíněny e, v mém návrhu stanoviska. Hovoříme zde o tom, že náš obchod se Střední Asií je nevyrovnaný, pokud se podíváme na energetiku. Existuje zde potřeba této oblasti eh, velkého hospodářského růstu, aby se rozvíjelo také vzdělávání. Vzdělávání v současné době zaostává za hospodářstvím. Vzdělávání především v oblasti podnikání je nesmírně důležité. A dále je zde důležitá otázka zemědělské reformy a investiční politiky. Eh, co navrhujeme výboru AFET? Navrhujeme aby do nové strategie EU pro střední Asii zahrnuli následující. Za prvé by zde měla být politika podpory malých a středních podniků ve zemích střední Asie. Například mandát Evropské investiční banky by měl být rozšířen na podporu investic pro do malých a středních podniků, tak jak je tomu v Gruzii a na Ukrajině. Ale Evropská investiční banka nemá doposud mandát, aby to též dělala také ve střední Asii. Dále je třeba, aby pro obchodníky eh, ve střední Asii bylo snažší získat víza do Evropy. Za třetí, je třeba mít strukturální podporu přístupu Kazachstánu do VTO. A to platí také pro další země. To je samozřejmě propojeno s typickými tématy, jako je zpráva a řízení, boj proti korupci, justice, reforma justice a tak dále. Dále do našich diskuzí o střední Asii musíme začlenit také téma, které se stále častěji objevuje, a to je orná půda v této oblasti. Tato oblast může být alternativním zdrojem dodávek ve srovnání s Čínou. Zároveň jsou důležité kontakty mezi lidmi, přímé kontakty prostřednictvím obchodních komor a dalších forem. Jde o přímou výměnu mezi obchodníky. A v neposlední řadě Chceme, aby došlo eh, k zamyšlení o dvou zemích, které nejsou zahrnuty do strategie EU pro střední Asii. Jedná se o Mongolsko a Afghánistán. Tyto země mají eh, velké problémy, ale už se souvisí se střední Asií eh, historicky, částečně i geograficky. Domnívám se, že některé prvky této strategie by měly být rozšířeny na tyto dvě země. A někdo žádá o slovo? Paul Murphy. Zague. Děkuji, děkuji také panu Rinaldemu. Já se domnívám, že diskuse včera o Izraeli a Palestině E, ilustrovala to, e, jak zásadní jsou tyto věci, a že musíme mít kritický přístup. Je jasné, že Evropská unie zvyšuje svoje zapojení ve střední Asii z geopolitických důvodů, které nastěnil také pan Rinaldi a také z důvodu energetických zdrojů, e, zdrojů ropy a z hlediska přístupu k těmto zdrojům, aby tyto zdroje nemusely plynout přes Rusko. To je velice zásadní věc. A zdá se, že ve snaze získat přístup k těmto zdrojům závazek a prosazovat lidská práva, který byl stanoven v usnesení o střední Ázii parlamentu z roku 2008, to je něco, na co se často zapomíná. A úvodní ustanovení B tohoto usnesení z roku 2008 stanoví, že Evropská unie by měla prosazovat větší stabilitu a větší demokracii v střední Asii a také podporovat lidský rozvoj. Evropská unie se zároveň zavazuje prosazovat demokracii a ochranu lidských práv v této oblasti myslíme, že pokud máme brát eh, toto usnesení vážně, potom to máme, má dopad na naše vztahy se zeměmi Střední Asie. Tyto země jsou často brutální eh, diktátorské země, eh, které nerespektují lidská práva. Mohu komentovat celou řadu těchto zemí, ale jenom několik bodů o Kazachstánu, protože je to velice důležitá země pro Evropu, jak zde bylo nastíněno. Já jsem na poslední schůzi Eh, zmínil eh, pracovníky v ropném průmyslu, kteří eh, stávkovali a bojovali za zvýšení mest a lepší pracovní podmínky a také za demokratické vlastnictví ropných polí. Tato stávka ještě pokračuje a o víkendu policie v Kazachstánu brutálně napadla tyto pracovníky u Kaspického moře v městě Zanoza Eh, viděl jsem na YouTube eh, brutální eh, zásahy policie. A ukazuje se, že režim Kazachstánu je skutečně daleko od prosazování lidských práv. To, jak přistoupili před několika dny k tomuto problému, se objevilo také v novinách Republika v Kazachstánu. Eh, proběhla diskuze eh, také se zahraničními investory, jak eh, řešit tuto stávku. Na schůzce mezi vládou a zahraničními investory bylo dohodnuto ne to, že se budou respektovat lidská práva, ale to, že se budou potlačovat odbory. A Ajenor Korminov je člověk, kterého znám osobně já ho navštívím příští týden a ten poukazoval na tyto problémy je z naší partnerské strany v Kazachstánu. A ukazuje se, že tento režim zkrátka postupuje velice eh, tvrdě. Eh, Sting se účastnil, eh, se odmítl účastnit narozeninové párty prezidenta Nazarbajeva. A já mám ještě celou řadu dalších připomínek k tomuto stanovisku. Podporuji eh, důraz na vzdělávání v bodu 2 a chci předložit pozměňovací návrhy týkající se eh, veřejné, eh, veřejného charakteru vzdělávání a to, že vzdělávání by mělo být přístupné všem. Odmítám bod číslo 4, kde se poukazuje na privatizaci a tržní ekonomiku a přistoupení ke Světové obchodní organizaci. Já si nemyslím, že to je cesta ku předu pro tyto země. A dále by bylo dobré, kdybychom v dalším bodě odkázali na dohody, na to, že v dohodách o volném obchodu se zeměmi Střední Asie by měly být také doložky týkající se ochrany lidských práv, ochrany eh, práv pracujících. Měly by tam být odkazy na eh, úmluvy Mezinárodní organizace práce a tak dále. Děkuji. Stínoví zpravodajové jsou za EPP Kristina Moskadiny a David Martin za SAD. A Kristina Moskadiny požádala o slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem vděčná panu Rinaldimu, protože odvedl dobrou práci při navrhování tohoto stanoviska. A e, během e, krátkého času, který měl k dispozici, e, skutečně udělal velice dobrý úvod. Evropská unie se snaží dosáhnout dvou cílů v těchto zemích. Na straně jedné musíme eh, se snažit o větší růst a demokracii v těchto zemích, na straně druhé potřebujeme, aby Evropa měla přístup na trhy, kde, může, kde mohou evropské podniky v klidu eh, fungovat. A jde nám o to, aby se to neubíralo směrem jako Čína, kde se nerespektují lidský práva, lidská práva a zdá se, že celá řada našich eh, kolegů se nad tím nepozastavuje. Myslím si, že je zde celá řada zásadních otázek. Podle mého názoru musíme vnímat obchodní politiku jako odvětví zahraniční politiky. Potřebujeme další rozvoj eh, v zemích, se kterými spolupracujeme. Potřebujeme tam lepší pracovní podmínky pro lidi. A pokud dojde ke stávkám, je potřeba, aby tam fungoval dialog a aby člověk měl právo stávkovat, protože existují země, kde toto právo není. Evropa potřebuje mít co nejsilnější eh, vztahy, a tak aby i sama mohla pracovat na svém rozvoji za EPP. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na komisi, pokud jde o toto téma. Kazachstán je v celní unii s Ruskem. Rusko žádá o členství v VTO a očekává se, že tato žádost bude vyřízena do konce tohoto roku, takže od začátku příštího roku nejpozději by se Rusko mělo stát členem VTO. Moje otázka je, jaké dopady to bude mít na Kazachstán. Pro Rusko ve vztahu ke Kazachstánu. Rusko bude členem celní unie a zároveň eh, členem VTO eh, a Kazachstán nebude členem VTO. A jaké důsledky to bude mít pro vztahy mezi EU a Kazachstánem? A také pro vztahy EU-Rusko ve chvíli, kdy Kazachstán je v celní unii s Ruskem. Je to velice složitá záležitost, takže jaké by mohly být ty dopady, to by mě zajímalo. Dobrá, Helmut Scholz. Pane předsedo, já bych chtěl eh, zmínit ještě jednu věc. Domnívám se, že zpravodaj předložil velice zajímavý návrh, ale já bych navrhl, aby politická soudržnost, kterou jsme ve výboru vypracovali, fungovala také eh, při další eh, rozvoji obchodních vztahů se Střední Asií. U bodu 5 bych navrhl, abychom eh, ty věci, které jsme měli ve zprávě SAIFI, měli i zde Měli bychom tedy poukázat na otázku sociální, na pracovní podmínky, na pracovní normy a tak dále. A normy ehm, světové organizace práce. Dále v bodě 6 bychom se měli eh, zamyslet nad tím, eh, jaké dopady má těžba vzácných zemin když se podíváme eh, na to, proč eh, těžba vzácných eh, zemin byla v některých jiných státech pozastavena, důvodem byly ekologické příčiny. A myslím si, že když budeme klást důraz na spolupráci mezi Evropskou unii a Střední Asií v této oblasti, je třeba zmínit také ekologické otázky. A Dále myslím si, že je třeba poukázat, eh, je, je správně, že se zde poukazuje na širší regionální rámec, především na Mongolsko a Afghánistán. A je důležité, aby zde byla posilována hospodářská spolupráce a možná bychom se eh, mohli zamyslet nad tím, že bychom to měli ve zvláštním bodu. Děkuji. Děkuji a teď vyslechneme zástupce komise, vzhledem, že tady byly přímé otázky od pana Zalevského. Kdo tady je, eh, zastupuje komisi? Obvykle to máme napsáno, ale teď eh, žádný, žádné jméno nemám. So there's no commission. Nikdo z komise tady není? Pane předsedo, není tady zastoupené příslušné oddělení komise, ale otázky komise jsme si poznamenali a odpověď obdržíte po zasedání. Myslím, že je zvykem, eh, že eh, je komise zastoupena. Máte nějaké vysvětlení, proč tady eh, komise není? So, ra- raportér Nicolo Rinaldi. Zpravodaj Nicolo Rinaldi, jenom velmi stručně, pane předsedo. Já jsem velmi vděčný všem, kteří přispěli do naší diskuze Pokusím se odpovědět panu Zalevskému, vzhledem tomu, že tady není kom- zástupce komise. Kazachstán je možná lépe připraven na vstup do VTO než Rusko. Nicméně je tady problém s tou celní unii, která zachází dále, stává se eh, spíše hospodářskou unii s Ruskem. A já si dovolím předvídat, že v okamžiku, kdy vstoupí Rusko do VTO, z, do, toho, do toho vstoupí Kazachstán. Takže v určitém smyslu Kazachstán čeká na to, až vstoupí Rusko do VTO. Problém je s těmi dalšími středoazijskými státy, které ještě členy nejsou a které v mnoha případech do toho mají ještě hodně daleko. Sdílím také pochybnosti pana Šolce Vzhledem k tomu, že existují určité strukturální omezení pro, tedy tím mám na mysli prostor v této zprávě, takže tam nemůžeme hovořit o všech těch otázkách, o kterých hovořil pan Šolc, jako jsou ekologické normy a udržitelnost a to se stane po té, co budou vyčerpány všechny suroviny, což se týká plynu a ropy a myslím, že by Eh, tak ty pozměňovací návrhy mohly říci více o Mongolsku, než je tam uvedeno v současnosti. Teď se tam změní Mongolsko a Afganistán dohromady. Pan Murphy má samozřejmě pravdu, že každá z těch středoazijských republik má trochu jiné historii lidských práv. On hovořil o Kazachstánu a o té nedávné krizi a stávce, která tam probíhá což jsou samozřejmě všechno velmi vážné věci. Nicméně i tak je potřeba říci, že Kazachstán je na tom lépe než Turkmenistán a Uzbekistán, což jsou státy, které jsou v oblasti ochrany lidských práv eh, velmi pozadu. A o tom by také bylo možné hovořit. Nicméně všechny tyto země mají společné určité aspekty, včetně Kazachstánu a Kyrgyzstánu, což jsou asi nejvyspělejší země této oblasti, ale myslím, že je tady určitá věc, kterou, která je společná i pro státy v severní Africe, což je to, o kterém budeme hovořit následně. Jde o to, že to jsou země, které musí uvolnit své ekonomiky, neříkám plně liberalizovat, ale ekonomiky jsou v rukách oligarchů. V jejich rukou tedy je většina přírodních zdrojů, jsou to lidé, kteří eh, podepisují různé smlouvy a zakázky a většina těch věcí, o kterých tady hovoříme, která se týká ekonomických věcí, jako je podpora eh, malých a středně velkých podniků, mezilidské kontakty a přístup eh, do VTO, přistoupení do VTO, to jsou všechno věci, které by mohly oslabit postavení oligarchů a dát více vlivu na ekonomiku i dalším členům společnosti. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. července v 6, což je tedy pátek, jestli se nepletu. A hlasování se bude konat 27. 22. září. Je to stanovisko pro výbor AFET. A nyní bod číslo 19, což je slyšení. Obchodem za změnu obchodní a investiční strategie EU pro oblast Jižního středomoří po revolucích arabského jara. Náš výbor se rozhodl, že se bude účastnit diskuse v EU o změnách, které probíhají. V Severní Africe. Budeme tedy hovořit o tom, jak se vyvíjí situace v Tunisku, v Egyptě a v dalších zemích, co si o tom myslí místní lidé. A teď tedy mám příležitost vést diskusy s experty a to z obou břehů Středozemního moře. Spravodajem pro tuto věc je opět Nikolo Rinaldi. A experti, které jsme pozvali, Amany Asfur z Egypta. Je to předsedkyně organizace zastupující podnikatelky. Dále tady máme Erika Berglofa, což je ekonom z Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Dále tady máme Fernanda Puerta, ředitele eh, obchodní komory ze Španělska. Dále tady pan Monsefšik Ruhu, což je tuniský ekonom. A z evropských institucích tady máme pana Ignacio Garcia Bersero z, obchodního, z generálního ředitelství pro obchod, což je náš starý známý host. A Máme tady potom paní Majorenko z Evropské služby pro vnější činnost. We'll change slightly the order. We'll start with Dr. Eric Ber Bergloff from Sweden. Jako první dáme slovo panu Erikovi Perklofovi. Určitě máte k dispozici jeho životopis, je hlavním ekonomem a zvláštním poradcem prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Předtím She was director of Stockholm Institute. Předtím byl ředitelem Stockholmského institutu pro hospodářské transformace a je také profesorem na Vysoké škole ekonomické ve Stokholmu. Byl také zakladatelem a prezidentem Centra pro hospodářský a finanční výzkum v Moskvě. A předtím, než mu dám slovo, tak si Poslechneme, co řekne náš zpravodaj Nikolo Rinaldi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že by bylo asi lepší, kdybychom eh, i hned předali slovo našim hostům, vzhledem k tomu, že máme určité spoždění. Již eh, jsme provedli debatu ohledně této mé zprávy a můj osobní postoj, který jsem vyjádřil při té první debatě, v podstatě podpořili ostatní kolegové. V podstatě jde o to, že Evropa nebyla schopna adekvátním způsobem reagovat na ty velké změny, které probíhají v celé řadě severoafrických arabských zemí. Je třeba využít a použít maximálně všechny nástroje, které máme k dispozici, které poskytují politickou pomoc, pomoc, která podnítí politický eh, dialog a také podpoří Asii, ekonomiku zemí. To byla debata, která proběhla i minulý týden ve Štrasburku za eh, účasti vysoké představitelky paní Aštonové. Je třeba tedy sloučit veškeré síly, které k Evropě máme k dispozici a vytvořit i nové úsilí. Dochází k obrovským změnám na globální úrovni, eh, ke změnám eh, v té obchodní oblasti arabské země přichází o milionové částky v obchodních eh, vztazích, je postižen také turistický eh, ruch, takže ten dopad na tyto země je obrovský. Je třeba tu mít eh, nové rozpočtové položky, které by mohly podpořit obchod těchto zemí. Můžeme využít také politiky sousedství, ta by eh, mohla eh, přispět k podpoře těchto zemí, mohl by se tam zapracovat i ten obchodní aspekt. Eh, Středomorská unie také zažívá určitou krizi. V podstatě je to unie, která si stanovila určitý cíl, určitý plán, zejména pro podporu malých a středních podniků. Paní Aštonová také hovořila o určité strategii pro uh, Středomoří, hovoří se o určité celní unii, která povede napříč téměř přes celou Afriku, takže dochází k obrovské spoustě změn a myslím, že Evropa by měla být zastoupená v Africe. Máme tu takové čtyři hlavní osy. Technická pomoc, ta je zásadní, proto aby eh, tyto země byly eh, schopny s námi spolupracovat, aby uznávaly stejné bezpečnostní normy, zdravotnické normy a eh, toto by usnadnilo volnou výměnu s Evropskou unii. za druhé je třeba, aby měli k dispozici dostatečné finanční nástroje, a aby se eh, toho více účastnila i Evropská investiční banka, mohl se zapojit i Evropský fond pro eh, rozvoj a obnovu, nebo bychom mohli tedy navýšit eh, finanční prostředky této, tohoto Evropského fondu pro obnovu. A co se týče Evropské investiční banky, ta by Eh, měla mít asi jasněji stanovené cíle, co se týče podpory malých a středních podniků a také zaměstnanosti. Za třetí, je třeba eh, umožnit rozvoj malých a středních podniků. To je v dnešní době velice důležité, protože v podstatě tyto země eh, jsou země s velkým potenciálem, s obrovskými možnostmi Ovšem často tento potenciál se utápí eh, v těch eh, překážkách, eh, s kterými čelí jejich společnost a je třeba tedy, aby se společnost v těchto zemích osvobodila. Takže eh, všechny ty eh, prostředky, všechny ty opatření, které učiníme ve prospěch eh, malých a středních podniků, to může procházet přes vytvoření eurokomor, například s Tuniskem. V dnešní době, myslím, existuje pouze ta eurokomora s Izraelem. Dále také je tu otázka vzdělávání a školení a také podpora vytvoření databáze, díky které bychom mohli poskytnout zemím technickou podporu, aby mohli tedy eh, se obeznámit i s našimi normami a to by usnadnilo tedy i výměnu spolupráci mezi malými a středními podniky. A pak hovoříme také o možnosti vytvoření takové specifické kategorie, o něčem, co ještě neexistuje, tedy abychom měli víza pro podnikatele z arabských zemí, kteří si přejí eh, vycestovat sem do Evropy a často vlastně jim v tomto zabráněno. To jsou tedy otázky, eh, které zatím nebyly ještě vyřešeny, zatím se tím nikdo příliš nezabývá v Evropské unii. Máme tu, eh, co se týče nějakých oficiálních úřadů v Maroku, v Tunisku, máme eh, radu, konkrétně obchodního radu v Tunisku, takže některé delegace tu jsou a fungují, ale jejich práce by měla být rozšířena také by to mohlo být učiněno prostřednictvím té naší nové Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji. Teď tedy se vyslechneme naše hosty. Máme také tlumočení z a do arabštiny pro ty z vás, kteří si budou přát eh, hovořit eh, arabsky, nebo který si budou chtít poslechnout návštěnu, je to na kanálu číslo 5. Teď tedy eh, dávám slovo Erikovi Berklofovi. Asi na 10 minut bude vám to stačit. Děkujeme vám, že jste mezi nás přišel a máte slovo. Já vám děkuji za pozvání a Děkuji také za to, že máte spoždění, protože jsem si tím pádem mohl vyslechnout vaši diskusi o střední Asii, což eh, je také součástí naší působnosti. A já sdílím mnoho z těch připomínek, které tady byly, které tady zazněly v té souvislosti. A také souhlasím s tím, že je důležité tomuto regionu pomáhat. EBRD je součástí reakce Evropské unie na vývoj situace na, v severní Africe a na středním a Blízkém východě. Já bych tedy chtěl pohovořit o naší činnosti v tomto regionu. Nicméně předtím, než začnu, bych se chtěl vrátit k našim zkušenostem v rámci současné regionální spolupráce, abychom eh, mohli vyslovit jakési poučení pro budoucí evropskou pomoc eh, rozvoji této oblasti. Na žádost, abychom pomohli tomuto regionu, samozřejmě přichází v kontextu dosavadní spolupráce. Je to zkušenost, eh, která samozřejmě byla ovlivněna také naší pomocí regionu střední a východní Evropy a Ruska. Máme mnoho důvodů k pokoře, protože se nám ne všechno vždy podařilo. A když se nám něco podařilo, tak jsme nebyli schopni vždy říct, proč vlastně. Takže si myslím, že je potřeba kriticky vnímat eh, naše pomoc tomuto regionu. A přes veškeré souvislosti, které tady byly nadneseny mezi arabským jarem a událostmi roku 89 a 91 ve střední a východní Evropě a v Sovětském svazu, je potřeba si uvědomit, že tyto regiony se velmi liší. Jednak mají odlišnou ekonomickou strukturu, mají odlišnou demografii, dějiny, kulturu, mentalitu a mají také trochu odlišné eh, představy o těch změnách, které by tam měly proběhnout. Protože rozhodně se to velmi liší od eh, představ lidí ve střední Evropě, kteří eh, se chtěli vrátit do Evropy. Ale jsou tady také určité společné rysy a ty bychom měli na paměti. Jeden z nich je v souvislosti s tranzicí v středně východní Evropě to, že spousta věcí prostě nelze předvídat. My jsme nepředvídali ani pád berlínské zdi a nepředvídali jsme ani, že dojde k hluboké recesi hned po těch eh, politických změnách. Eh, neuvědomili jsme si asi, že se tak velmi rozšíří korupce a že se objeví velmi rychle podnikatelská elita, která nebude mít zájem na prohlubování reform, protože spousta těch eh, zemí nepostoupila v transformaci příliš daleko. A zkušenosti eh, s arabským jarem, teď mám na mysli nejvíce Tunisko a Egypt, do určité míry také Maroko, ale asi mohu nejvíce hovořit o Egyptu, se kterým máme nejvíce zkušeností. Tak do té míry tady určité paralely existují mezi Egyptem a střední Evropou. Jsou to země, které uvízly v transformaci. Je tady určitá historie reform, na něž bychom neměli zapomínat. Ne, vždy to bylo úspěšné. Privatizace je vítaná, ale musí proběhnout v kontextu Eh, právního státu, regulace, eh, musí existovat finanční systémy, které umožní aktérům se na celém privatizačním procesu se podílet. A samozřejmě kolem privatizace musí zajišťovat transparentnost. Stejně tak, když se podíváme na liberalizaci ekonomiky, což asi byla jedna z neúspěšnějších eh, součástí transformace ve střední Evropě, ale přitom je potřeba mít eh, na paměti dostupnost eh, zboží, veřejné služby a tak dále. Ne, všechno bylo ideální. Když na liberalizaci obchodu, ta byla v tomto regionu velmi úspěšná. Většina hospodářského růstu se tím živila a teď jsou to velmi eh, konkurenceschopné ekonomiky, což také pomohlo Evropské unii. A její konkurenceschopnosti jako celku. A když se v tomto kontextu podíváme na Egypt, tak i v Egyptě došlo k privatizaci, došlo k liberalizaci a k otevření obchodu. Nicméně ne všechno z toho bylo úspěšné a reformy eh, nejsou vnímány úplně pozitivně, což určitě je věc, eh, o které se také můžete eh, zmínit ve vašem vystoupení. Takže úspěchy a neúspěchy transformace ve střední a východní Evropě souvisejí také se schopností Evropy na to nějakým způsobem reagovat a nabídnout objektivní kritéria pro podporu těchto reform a pro jejich úsilí o změnu. Když se podíváme na tyto země, kde proběhlo arabské jaro, přestože ne všechny země chtějí, aby se tak nazývaly, ale primárně hovořím o Egyptu, Ekonomické pobídky tady jsou pro větší integraci s Evropou. Jde o to, jestli ty pobytky jsou i v politické oblasti. Víme, že Evropa v dějinách zasahovala do eh, událostí v této oblasti. Nedávno došlo například k odmítnutí MMF a Světové banky a jejich pomoci. Můžeme na to mít různý názor, ale myslím si, že to reflektuje historické reminiscence. A já si myslím, že v čemkoliv bychom se měli inspirovat také našimi zkušenostmi ve střední a východní Evropě. Teprve když Evropa byla schopná něco eh, nabídnout, tak ta nabídka byla přijata. Pokud by ta nabídka nebyla důvěryhodná, pokud by to nenabízelo něco jako členství, něco, něco blízkého členství, tak eh, to určitě bude mít vliv a to musíme eh, mít na paměti, když se podíváme na země, jako bylo Polsko nebo Česká republika, a na rozdíl od Ukrajiny, kde by určitě Evropa mohla bývala udělat více, než udělala. A mohlo to pomoci eh, hospodářským reformám, které vlastně nebyly úspěšné, protože Evropa nezareagovala dobře. To všechno jsou věci, které musím mít na paměti. V těchto eh, nových zemích naší působnosti. Dovolte mi ještě říct něco k té mezinárodní reakci. G8 požádala globální finanční instituce, aby se zapojili do tohoto reformního úsilí. To je tzv. partnerství z Dovil, které bylo zavřeno v červnu tohoto roku. S tím, že bylo přislíbeno asi 20 miliard eh, v pomoci na příští tři roky a EBRD byla požádána, aby začala pomáhat s budováním ekonomického rámce. A kromě toho byla přislíbena i bilaterální pomoc. To je tedy plán G8, nicméně byl schválen i dalšími státy, kromě G8, zahrnuje to Evropskou banku pro obnovu rozvoj, Evropskou banku, Islámskou banku a další. Myslím, že je důležité pro jakoukoliv instituci, která v této oblasti působí, aby eh, spolupracovala s místními rozvojovými organizacemi a to rozhodně děláme a budeme dělat i nadále. Co podíváme konkrétně na prohlášení z Dovil, tak se nese v duchu eh, toho, co je obsaženo v evropské politice sousedství, eh, motivační přístup, eh, který formuloval komisař File, to, že vzniknou národní koordinační eh, body, eh, potom se tam hovoří o financování a Branka hovořila o tom, že musí být proaktivní a EBRD se rozhodně toho vše účastnit také bude. Dovolte mi tedy několik slov eh, konkrétně. Samozřejmě potřeba koordinovat činnosti jednotlivých institucí. My eh, tam působíme nově, máme k tomu nové eh, nový mandát, eh, něco probíhá prostřednictvím Evropské unie, něco prostřednictvím Světové banky a je potřeba všechna ta opatření koordinovat. V pohledu EBRD, jaké jsou naše cíle? Naše cíle se zaměřují na malé, a středně velké podniky. Chceme do nich investovat přímo, ale také nepřímo prostřednictvím místních finančních institucí. Už se o tom hovořilo na úvod, eh, kdy se mluvilo o Střední Asii, jaké jsou problémy s těmi silnými podnikatelskými skupinami, které mají své zájmy a které oslabují hospodářskou soutěž, které neusilují o transparentnost a myslím si, že tady jde o to, jak prolomit eh, tyto praktiky a umožnit i novým aktérům vstupovat na trh a ovlivňovat podnikatelské prostředí. A podnikatelské prostředí v těchto zemích podle jakýchkoliv měřítek, například v Egyptě, je velmi demotivující, takže to, tady hovoříme o různých opatřeních proti korupci, na zlepšení transparentnosti, obecně opatřeních eh, v oblasti zprávy a řízení podniků. Na žebříčcích eh, jsou tyto firmy na spodních místech a to by mělo být součástí naší podpory. Musíme přímo do nich investovat. Ale podporovat je to obecnější reformní úsilí. A to pro nás znamená velké změny. My jsme vždycky byli, vždycky zakladali naše práce na konkrétních projektech, ale uvědomujeme se, že musíme naše práce rozšířit do jiných sektorů. A vnímat kontext, ve kterých ty projekty probíhají. Také eh, se zabýváme zemědělstvím, bezpečností potravin. Egypt je největším dovozcem pšenice na světě. například na začátku, události na začátku tohoto roku byly spuštěny po té, co vysoce stoupla cena pšenice. Takže chceme podporovat eh, bezpečné zásobování potravinami. To, s tím máme také zkušenosti z východní Evropy. Dále chceme pracovat v oblasti městské infrastruktury. Voda je důležitá pro kvalitu života A na závěr tedy chceme zlepšit energetickou účinnost. Asi třetina našich investic ve střední a východní Evropě se týkala právě tohoto aspektu a chceme na tom pracovat tedy i v Severní Africe. Dovolte mi, abych to zhrnul. Ve všem, co provádíme v Severní Africe a na Blízkém východě, nebudeme, to nějak neohrozí naše závazky vůči zemím, ve kterých už působíme. Evropská unie se potýká s tím, že určité věci jsme schopni nabídnout v krátkodobém výhledu, ale to se týká hodně přístupu k trhům a zemědělských výrobků, mobility lidí. Bylo tady řeč o vízech, vízech pro podnikatele. To jsou všechno očekávání, které se musíme snažit, kterým se musíme snažit vyjít vstříc. Je to také naléhavé. K těm změnám musí dojít co nejdříve. Vidíme, že ten vývoj je tam velmi rychlý. Teď zase na, Tahir, na náměstí Tahir dochází k demonstracím a musíme eh, provádět změny, protože pokud toto okno příležitosti se zavře, tak se zavře na dlouhou dobu dopředu. Děkuji a teď eh, doktorka Amany Asfur z Egypta, je to lékařka, ale je to také úspěšná podnikatelka. má za sebou význačnou kariéru, bojovala za ženská práva, zejména v ekonomické oblasti. Vytvořila asociaci egyptských podnikatelů jako roce 95. Založila také káhirskou pobočku organizace žen v mezinárodním obchodu a je také předsedkyní různých dalších institucí pro práva žen, ale také Středomorského kongresu pro podnikatelky. Děkujeme, že jste mezi nás přijela, mezi, za námi přijela a máte slovo na 10 minut. Uh. Thank you, Chair. I am. Uh... There is, I understand that there is a PowerPoint presentation. Máme zde PowerPointovou prezentaci, takže dovolíte mi, abych asi přesednul. A vážení posluchači, jsem velice ráda, že jsem, zde, jsem se mohla přijít mezi vás a podělit se s vámi o své zkušenosti z Jižního středomoří a ze Severní Afriky. A jsem zde, abych um, zde mluvila hlasem lidí ze Severní Afriky. A existují různé strategie, existují různé dokumenty a politici mluví, ale já bych vám chtěla ukázat, jaká je skutečnost na místě. A chtěla bych poukázat na to, co byste měli dělat pro to, abyste podpořili hospodářský růst a zlepšili realitu. Když hovoříme o e, globálních cílech tisíciletí, prvním cílem je e, odstranit extrémní chudobu a hlad. A to je důvod, proč zde dnes jsme. Jde nám o to, abychom eh, se snažili odstraňovat chudobu, také abychom podporovali vzdělávání, abychom dosáhli rovnosti eh, žen a mužů, abychom posílili ženy. A to je také důvod, proč jsem zde. Dále, dalším cílem je eh, přístup k, ke zdravotnictví a vzdělávání, globální partnerství eh, pro hospodářský růst a tak dále. Zde vidíte eh, egyptské ženy na náměstí Tahrir. Eh, včera tam všichni byli a skutečně bylo vidět, co, čeho může revoluce dosáhnout. Když revoluce začala, lidé mi říkali, přinese tato revoluce chléb na náš stůl? To je první otázka. Jak můžeme dostat chléb na stoly obyčejných lidí? Když se podíváme na povstání v severní Africe, vidíme, že to úzce souvisí s bezpečností ve světě. A mír a bezpečnost a stabilita ale závisí na rozvoji a hospodářském růstu. A zásadními aspekty je také sociální spravedlnost, právní stát a demokracie. To jsou důležité věci, když se hovoří o, Unii pro středomoří a, a partnerství. Ale jak to vypadá v realitě? Proč došlo k revoluci v Egyptě? Revoluce v Egyptě byla způsobena právě těmito věcmi. Nevím, jestli jste slyšeli o hnutí Al-Shabaab. a je to hnutí mladých. Mladí jsou ohroženi, protože nemají eh, zaměstnání, žijí v chudobě, nemají žádnou naději, nejsou zahnuti do politiky a nemají žádný možnost se vyjádřit. Takže absolventi univerzit nemají práci, nemají žádnou šanci eh, zapojit se do nějaké společnosti firmy. A to eh, bylo v podstatě příčinou revoluce. A my jsme očekávali, že revoluce bude zapříčněna spíše hladem. A, a tato nebezpečí stále ještě přetrvává. Most přes Středomoří je mezi Afrikou a Evropou je zásadní. Pokud nedojde k rozvoji na jihu, bude to znamenat nestabilitu pro Evropu a také imigraci. Takže já jsem zde dnes proto, abych se s vámi podělila o to, co si myslím, že by Evropa mohla udělat, aby eh, to skutečně mělo dopad na lidi eh, v severní Africe a aby tam mohl být hospodářský růst. A my jsme se poučili eh, z mobilizace za demokracii. Zásadní otázkou je, co je demokracie, jaká, jaký je vztah mezi demokracií a, a obchodem. Demokracie se často definuje jako svoboda projevu, ale tomu tak není. Je to spíše možnost se vyjádřit, schopnost se vyjádřit. Když se podívím, podíváme na referendum v Egyptě a po revoluci o ústavě, byly tam dvě skupiny, ano a ne. A byl to skutečně velký moment v životech egyptianů. Každý chtěl hlasovat. My jsme nikdy předtím nehlasovali. Nikdy jsme nešli eh, k urnám, protože jsme neměli pocit, že by náš hlas měl nějakou hodnotu. Ale tentokrát tomu tak bylo. Každý z nás, každý jednotlivec eh, šel hlasovat. Všichni jsme chtěli hlasovat. Lidé hlasovali ano nebo ne. A eh, a lidé hlasovali ano, protože to přinese jídlo a stabilitu, a někteří hlasovali ne, protože si nemysleli, že tato ústava by byla správným základem egyptské reformy. Chyběla zde ale zásadní znalost eh, této reformy, takže to byl eh, velký problém. Nebylo zde žádné povědomí. A eh, lidé používali lobování, používali také chudobu na to, aby tlačili na ostatní, aby hlasovali specifickým způsobem když vám eh, nějaká náboženská skupina řekne, musíte hlasovat tak, jinak to bude proti Bohu, nebo musíte hlasovat eh, tak, abyste se zbavili hladu. Eh, je to manipulace, není to skutečná demokracie. Skutečná demokracie by měla vycházet z toho, že nejste pod tlakem, nejste potřebný, že hlasujete proto, že si skutečně chcete zvolit danou osobu, zvolit ho do parlamentu nebo um, jako prezidenta a nečekáte na to, že vám za to někdo zaplatí. Takže je zásadní vzdělávání, ehm, eh, šíření povědomí, eh, média jsou velice důležitá. Je třeba, aby ehm, existovaly programy na zapojení široké, široké veřejnosti a aby skutečně došlo ke zmírnění chudoby a aby lidé byli finančně nezávislí. A další problém je sociální spravedlnost. Hospodářský růst by se měl promítat do celé společnosti. Už jsme slyšeli o růstu HDP v Egyptě, ale na lidi to nemělo tak pozitivní dopad. Takže otázka je, jak, může mít, jak můžeme provést ekonomické reformy, které budou cílené a budou, mít, budou se soustředit na všechny části společnosti, na mladé ženy, lidé na venkově a tak dále. A víte, že malé a střední podniky přispívají k vytváření pracovních míst z více než 95 Jak můžeme pomoci všem sektorům? jak můžeme eh, posílit některé eh, společnosti. Mladí a ženy jsou zásadní pro eh, společnost. Jak je můžeme posilovat? Jak je můžeme umožnit zakládat malé a střední podniky? Jak my můžeme pomoci mít přístup na trh práce? Jak můžeme rozvíjet naše lidské zdroje, aby mladí a ženy mohly přispívat k hospodářskému růstu? Je to zásadní aby ženy a mladí byli zapojeni do rozhodování, protože když nebudou vyslyšeni, eh, nebudou aktivně eh, zapojeni a budou dělat to, co je ostatní nutí dělat. Když hovořím o posilování žen a mladých, eh, chci definovat Eh, sílu. Síla spočívá v tom, že někdo má možnost jednat a implementovat. A pokud eh, nejsme eh, schopni zapojit se, jsme bezmocní. Máme zde tři pilíře. Já to nazývám trojuhelníkem posílení. Jak je možné posílit podnikatele, eh, osobnosti, aby rozvíjeli své schopnosti, aby mohli podnikat, aby byli schopni zapojit se do ekonomické reformy, aby byli zapojeni do politiky. Ehm, zásadní je zde ehm, skutečná osobnost ehm, lidí, nejenom pár lidí, kteří jsou ve vůdčích pozicích. Je třeba, aby každý měl, aby každý měl tu síly, sílu zapojit se do eh, transformace. A dalším zásadním bodem je politika a postupy. Pan Rinaldi hovořil o hospodářských reformách, hovořil o privatizaci. Nicméně privatizace v Egyptě v podstatě neměla vliv na lidi, měla vliv pouze na ty na nejvyšších postech zásadní je skutečná Evro, ekonomická reforma, která umožní zapojení malých a středních podniků a jednotlivců. Dále potřebujeme rozvoj produktů a hodnot. Potřebujeme zajistit to, aby naše malé a střední podniky byly produktivní a aby tyto produkty odpovídaly standardům trhu EU, abychom mohli exportovat do EU. Je třeba, aby lidé měli znalosti o tom, jaké požadavky jsou v EU. Jedná se tedy o holistický přístup týkající se vzdělávání, školy, posílení podpory podnikání, důležitý jaké je přístup k technologiím a k financím a, a také k rozvoji projektu. Máme partnery, jedná se o vládu, občanskou společnost, soukromý sektor, média a mezinárodní partnery. Chtěla bych se s vámi podělit o jeden projekt, který se soustředí na investice do lidských zdrojů, především se soustředí na ženy a mladé, dále na investice do soukromého sektoru a malé malých a středních podniků a také do vzdělávání. Jedná se o takzvaná centra podnikatelského rozvoje. Jsou to centra, která se snaží poskytovat školení, která, se, která fungují jako inkubátory pro podniky. Máme tam také centra IKT, centra pro inovace a tato centra podporují také ženy podnikatelky. Zde máme některé projekty, které provádíme v Egyptě. Hlavním cílem je podporovat ženy jako podnikatelky, pomáhat jim se zakládáním podniků a pomáhat jim s případným vývozem. Naše centra mají školicí centra, fungují jako inkubátory pro podniky a také mají strategické strategická informační centra, kde podnikatelé a podnikatelky mají možnost získat informace o možnostech vývozu, o požadavcích na evropském trhu a tak dále. Měli jsme také setkání s Ministerstvem pro obchod a průmysl. Hovořili jsme o podpoře malých a středních podniků. Toto je, jsou fotky po revoluci. Celá řada mladých žen se eh, zapojila, se účastnila schůzek v tomto centru, protože eh, se chtěly informovat o tom, jak eh, si založit podnik, jak začít podnikat. Zde je hodnotící výbor tato školení eh, neprobíhají jenom u nás, ale také na univerzitách, protože eh, to jsou eh, zásadní lidé pro naši budoucnost. Snažíme se tedy být aktivní ehm, přímo mezi lidmi na místě. Pane předsedo, já potřebuji ještě trochu času. chci poukázat na to, že jsem jedinou ženou z Egypta, která zde dnes hovoří, tak mi prosím dejte čas. Dále máme projekty týkající se moderních technologií. Zde vidíte projekt eh, sušených rajčat na jihu Egypta. Je to hospodářský projekt, a toto jsou sušená rajčata, která se exportují na evropské trhy. My v zemědělství potřebujeme další projekty, jako jsou tyto, abychom se dostali na váš trh. A toto jsou eh, ženy, a toto jsou naše aktivity, které děláme proto, abychom podpořili růst. Takže eh, to jsou naše eh, doporučení pro vás, eh, možnosti, jak pomoct malým a středním podnikům a máme zde nedostatek eh, přístupu podniků k úvěrům, nedostatek financí, eh, takže by bylo dobré, aby to bylo zlepšeno. Dále je důležitá technická pomoc pro malé a střední podniky kvůli nedostatku školení a podpory vývozu. Potřebujeme eh, tyto věci, aby se podniky mohly zapojit do obchodu s Evropskou unii. Zároveň eh, je potřeba eh, provádět školení a rozvíjení kapacit pro malé a střední podniky, dále cílené školicí programy týkající se norem a úprav v Evropské unii a požadavků eh, Evropské unie, tak aby naše podniky mohly obchodovat s EU. Zároveň eh, je dobré mít například eh, veletrhy, abychom mohli prezentovat naše produkty. Jak víte, v důsledku revoluce poklesl turismus, pokres, poklesl cestovní ruch, takže potřebujeme skutečně a podporovat eh, také s ohledem na cestovní ruch egyptskou ekonomiku. A eh, dále potřebujeme eh, rozvojové granty a měkké půjčky, a abychom mohli exportovat do EU. Zároveň je třeba podporovat evropské investory, aby se zapojili do podniků v Egyptě. Eh, my jsme jakýmsi zprostředkovatelem mezi eh, vládou a jednotlivými podnikateli, takže eh, se snažíme také vytvářet informační centra pro podniky, centra pro rozvoj podniků. Zde jsme provedli průzkum týkající se networkingu, týkající se zjednodušování postupu. Zásadní věci eh, jsou eh, také eh, Zásadní věcí je také to, že skutečné demokracie není možné dosáhnout bez hospodářského posílení, protože hospodářské posílení, hospodářská síla vám dá ehm, politickou sílu a také možnost volby a možnost být vyslyšen a prosazovat svůj názor. Děkuji. Thank you for this. Děkuji za tuto výtečnou prezentaci, kterou jste připravila na základě vašich eh, vlastních zkušeností. A nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi. Máme mírné spoždění a tlumočení máme zajištěno pouze do 12.30 maximálně. Nyní je mezi námi pan Fernando Puerto z Madridu. V současné době je ředitelem delegace Vysoké rady a obchodních komor v Evropské unii. Byl také zapojen do eh, činnosti různých organizací španělských podnikatelů, zejména těch, které slučují malé střední podniky. A z jeho životopisu mohu ještě zdůraznit, že byl také ředitelem kabinetu předsedy Evropského parlamentu, pana barona Krespa. Takže, pane Fernando Puerto, my vás eh, vítáme, kde vás máme. A děkujeme vám eh, a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že máme jen málo času, asi eh, vám eh, zanechám můj písemný příspěvek, máte ji k dispozici a pokusím se to zhrnout. Pane předsedo, pane zpravodaji, poslankyně a poslanci, já bych chtěl v první řadě poděkovat za to, že jste mi dali tu příležitost pohovořit v tomto výboru, abych vám sdělil, jaký je náš názor na strategie Evropské unie ohledně zlepšení obchodování a investic mezi Evropskou unii a středomorskými zeměmi první řadě bych chtěl eh, zdůraznit, že je třeba odlišovat problémy malých a středních podniků, těch evropských, a těch eh, problémů, se kterými se setkávají malé a střední podniky na druhém břehu Středomoří. Evropské organizace, které se účastní které představují malé a střední podniky, se vlastně účastní na dvou druzích strategií, evropských strategií. Já je stručně připojmenu. Eh, jsme v kontaktu s komisí, která nyní aktualizuje ten akt pro malé a střední podniky, Small Business Act, a zároveň také nás velice těší, že spolupracujeme na aktualizaci evropské politiky sousedství, protože dobrá spolupráce umožňuje zjednodušení života našim malým a středním podnikům v Evropě a prostřednictvím evropské politiky sousedství zase dáme eh, k dispozici našim partnerům na druhém břehu naši zkušenost a pomáháme jim tak, aby se mohli rozvíjet dvě strategie, které eh, konvergují, tedy ten Small Business Act a Evropská politika sousedství. A v těchto dvou strategiích prostřednictvím našeho Združení evropských eurokomor eh, pracujeme na základě tří principů. A ty jsou důležité. Eh, za prvé eh, je to skutečnost, že jakákoliv politika, se kterou přijdeme, by se měla zakládat již na tom, co existuje, co bylo dosud vykonáno. Za druhé, je důležité, aby veškeré iniciativy znamenaly opravdovou přidanou hodnotu, evropskou přidanou hodnotu a aby se odlišovaly tedy od těch národních iniciativ, aby tu byla ta evropská přidaná hodnota. A rozhodně všechny iniciativy by se měly, a to za třetí, zakládat na eh, veřejno-soukromém partnerství. Já teď stručně eh, představím, jaké jsou tedy vztahy mezi Evropou a Středomořím, které nás vlastně přivedly k tomu, abychom se tu setkali a také zmíním některé evropské iniciativy, které již existují a prostřednictvím kterých se snažíme podpořit vztahy mezi Evropou a Středomořím. A asi nejdůležitější roli pro ty soukromé organizace, o tom pohovořím eh, na počátku a poté budu hovořit o tom, co naše podnikatelské eh, eurokomory činí a na závěr několik konkrétních příkladů. Takže jen velice stručně, pane předsedo. Evropská komise zveřejnila svoji novou strategii pro eh, evropskou politiku sousedství a my v tom podnikatelském světě si teď nyní tedy řádáme, zda se jedná o částečnou revizi té stávající politiky, anebo zda se již jedná o něco úplně nového. Rozhodně ale již tu dnes zaznělo, že ta hnutí proti autoritarismu v zemích severu Afriky nebo Jižního břehu Středomoří eh, k nám do Evropy dorazili vlastně s velkým překvapením. Vždycky se ználo, že tam vidíme pouze klidné moře, ale nakonec se tam objevilo rozbouřené moře, které nás překvapilo a které nám přineslo tu, um, eh, arabs, to arabské jaro a celou sérii revolucí. A tato hnutí nás vede k tomu, že bychom asi měli znovu popřemýšlet o těch našich postulatech z minulosti a znovu přepracovat vztahy s Jižním břehem Středomoří. Mohu říci, a teď stručně projdu eh, ty iniciativy, které již byly eh, vykonány v minulosti. Hned na úvod chci říci, že ty výsledky, kterých jsme až dosud dosáhli, podle našeho názoru byly jen velice málo konkrétní. Na jednu stranu ty arabsk, ta arabská združení učinila významná, významné socioekonomické změny, ale máme dojem, že evropské iniciativy, které byly dosud zavedeny, se nevyvíjely stejným způsobem. Středomoří bylo vždy velice důležité pro evropskou externí politiku Evropské unie, zejména pro ty tři země takzvaného středomorského tria, Španělsko, Francie a Itálii, kde e, se tedy k těmto iniciativám e, kde ty iniciativy probíhaly nejčastěji. V roce 1995 byl vytvořený barcelonský proces, později v roce 2004 komise eh, se rozhodla zahrnout země Středomoří do své evropské politiky sousedství. V roce 2008 Eh, to byl velký skok. Evropské, eh, francouzské předsednictví zavedla Unii pro středomoří. Tím se snažila překonat ty neúspěchy z minulosti. Nicméně spuštění eh, Unie pro středomoří také bylo brzděno celou řadou překážek a v podstatě vedlo jenom k navýšení celkových zmatků do stávající situace. Eh, poslední předsednictví rady učinili určité pokroky, aby podpořili Unii pro Středomoří. Například došlo k vytvoření stáleho sekretariátu Unii pro Středomoří v Barceloně. Možná ale díky tomu nedostatku definice toho dosahu eh, samotné činnosti Unie, ty výsledky nebyly příliš dobré. Následně tu byly politické problémy na Blízkém východě a nyní tedy stávající hospodářská krize a ty způsobily to, že výsledky činnosti Unie pro Středomoří eh, nebyly tak dobré, jak se původně očekávalo. A například nebylo, nebylo dosud možné zorganizovat summit šéfů státu a vlád 43 zemí, které ji tvoří. E, bylo to navrženo již za španělského předsednictví, později se o tom hovořilo za belgického předsednictví, ale nedošlo k tomu. My doufáme, že stávající nový generální sekret, e, tajemník pan Amreny e, který nastoupil do úřadu 1. července, bude tedy schopen odblokovat tuto situaci. Takové je tedy panorama těch interregionálních politik. Mohu říci, že bilaterální politické vztahy také nevedou k dobrým výsledkem. V Granadě v roce 2010 proběhl summit Evropská unie Maroko, přestože má již poměrně pokročilý statut, tak nedošlo ke konkretizaci mnoha věcí. A to samé můžeme říci o statutu, který bude dodán Tunisku a Egyptu Stále eh, ještě nemáme vyřešenou dohodu o partnerství se Sýrií eh, s Líbí, eh, tam to pořád také není vyřešené, jsou tam závažné problémy. A také problémy s alžírskou vládou, tam dohoda o partnerství by měla být asi revidována, to samé zase s Izraelem, tam vlastně Rada pro partnerství byla pozastavena. Takže toto panorama je poměrně smutné. A v podstatě eh, proto bych chtěl říci, že vítáme ty nové iniciativy eh, revize evropské politiky sousedství, eh, jako je například to Združení pro demokracii a prosperitu, o kterém hovořila vysoká představitelka paní Aštonová. Je to určitá novinka, a která by měla vést k tomu, abychom se všichni vynasnažili o to, aby všechny ty nové iniciativy nevedly zase k dalším frustracím v celém tom eh, řetězci aktivit, které byly dosud vykonány. A nyní, pane předsedo, přejdu k soukromému sektoru. Jak jistě víte, již od dávné minulosti obchodníci vždy byli schopni, věděli, jak obhajovat své podnikatelské soukromé zájmy a stanovovat je nade vše i nad všechny politické překážky. Proto tedy ten obchod ve Středomoří byl odevživa velice aktivní a umožňovalo to zbližování těch regionů a národů více než prostřednictvím nějakých mezinárodních dohod. My prostřednictvím organizací malých a středních podniků se snažíme také pos, eh, vlastně tady zastávat roli takových eh, takových určitých nápomocných eh, styčných bodů, které napomáhají právě v tom kontaktu mezi oběma břehy Středomoří. Co se týče Středomoří, tady eh, je Evropská, eh, španělská obchodní komora, která tady se do, do těchto aktivit hodně zapojuje. Eh, Rada Eurokomor, jak to zmínila má egyptská kolegyně, tak ty eurokomory um, vysílají asi takovou stovku různých misí právě do těch zemí ve Středomoří. Také máme eh, bilaterální výbory pro spolupráci a eh, v podstatě eh, těch eurokomor je v Evropě asi 800 a poskytuje tímto podporu celé řadě Eh, organizací, jako je Met Alliance, nebo také konsorcium Anima Investment Network, nebo také eh, eh, Združení Askame, které bylo vytvořeno v Barceloně před 15 lety, stejně tak Združení pro obchod a průmysl Středomoří. A Prostřednictvím toho všeho eh, se tedy blížím eh, k vytvoření určité konkrétní aktivity. V září by mělo v Alexandrii v Egyptě proběhnout eh, setkání podnikatelů a politiků z obou břehů Středomoří. Prostřednictvím těchto soukromých iniciativ se tedy zdůrazně to, že je možné navýšit investice a obchod na obou březích, ale proto je zásadní, aby tedy vždy byly podporovány i ty soukromé iniciativy. Vzhledem k tomu, že mám málo času, pane předsedo, tak eh, bych chtěl hovořit nyní o prioritách, které bychom si přáli nejvíce zdůraznit. V podstatě všechny ty se nacházejí zmíněny ve zprávě pana zpravodaje. Já bych pouze zdůraznil eh, ta témata, kterým my věnujeme největší pozornost. V první řadě je důležité posílit uh, regionální dimenzi evropské politiky sousedství. Za druhé, myslíme si, že je naprosto zásadní také posílit roli Unie pro Středomoří, protože ta je takovým významným prostředníkem, který integruje právě ty rozlišné projekty. Dále, eurokomory se snaží eh, rozvinout určitou hospodářskou diplomacii mezi zeměmi Středomoří. Ta by byla vlastně něčím paralelním eh, s tou politickou diplomací, kterou provádí vysoká představitelka paní Aštonová. A více to máte popsáno v tom dokumentu, který vám zanechám. Pro malé a střední podniky je velice důležité a zásadní, protože někdy zapomínáme na to, že někdy ty nejmenší problémy mohou zablokovat celou řadu kontaktů. Takže co je pro ně důležité? vytvořit opravdovou dopravní síť pro to, aby se výrobky mohly převážet přes oba břehy. K tomu máme dva, tři projekty. Měla by být například schválena nová síť e, infrastruktur a měla by myslím, mělo by to být i posíleno textem Evropského parlamentu. Dále je důležité zajistit právní jistotu, protože malý podnikatel Eh, nikdy eh, nebude obchodovat nebo nebude investovat s těmi zeměmi, pokud mu nikdo nezajistí, že bude opravdu eh, k němu jednou dorazí eh, určitý finanční zisky, anebo že v případě, že budou problémy, že se ty problémy rychle vyřeší. Já to, to mám ještě více, pane předsedo, ale na závěr bych tedy chtěl říci, že komory mají celé řady programů, a využíváme také eh, možnosti arbitráže, máme celou řadu zajímavých programů mezi oběma břehy Středomoří a tedy nechám na zvážení samotného pana zpravodaje, aby všechny tyto aktivity byly také zahrnuty do zprávy a obecně i do evropské politiky sousedství. Já vám děkuji eh, za vaši prezentaci, eh, za eh, jakožto zástupce obchodní komory. A na závěr tu máme pana profesora Šejka Ruhu, který k nám eh, přicestoval z Tuniska a který v současné době vyučuje ekonomiku a finance v Paříži, také byl zapojen do investičního bankovnictví a také v oblasti médií, takže jeho eh, pracovní zkušenost je opravdu diversifikována. Kde vás máme, pane profesore? Rád bych vás požádal, abyste dodržel řečnickou dobu. V opačném případě další eh, řečníci nebudou mít příležitost pohovořit. Ukrainian countries we elected to use the PowerPoint. Já mám PowerPointovou prezentaci. Mnozí eh, se připraví takové prezentace, protože doufají, že to potom zkrátí jejich eh, vystoupení. Pane eh, předsedo, pane zpravodaji, vážení poslanci, dámy a pánové, nyní se nacházíme ve velmi důležité chvíli, aspoň pro mě osobně to je. Já tady Mám eh, fotku z roku 1938 z Tuniska, kde jsou zachyceni eh, představitelé odborů a podnikatelů. Je tam kromě toho i můj otec a tam eh, a mají sebou transparent říkající, že chceme tuniský parlament a já doufám, že v tomto roce se to konečně dočkáme. Děkuji vám za vaše pozvání, že konečně eh, syn toho člověka z té fotografie se dostává sem do Evropy, do chrámu demokracie. Já chci hovořit o obchodu a změnách v Tunisku. A chci se pokusit vysvětlit, proč je důležitá důstojnost při eh, eh, budování demokracie. Myslím si, že obchod je eh, oboustranně výhodný pro jednak Severní Afriku, ale tak i pro Evropskou unii. A na závěr bych se chtěl zmínit o tom, že demokracie není jenom nezbytná a není to žádný luxus, ale je to prostředek k rovnosti a ke stabilitě. A náklady, kdybych na dne demokracii by byly eh, velmi vysoké. Já jsem požádám, abych hovořil velmi otevřeně, já nejsem žádný eh, představitel žádné eh, strany. jsem eh, profesorem a to mi dává možnost hovořit velmi upřímně. To, že někteří v Evropě říkají, že nečekali události v severní Africe, je dokladem toho, že ty státy ani nehledaly tyto informace, protože velmi často spolupracovali s místními diktátory, vyváželi jim zbraně, kupovali tam suroviny a poskytovali jim eh, různé další eh, věci, takže by ty změny mohly přijít eh, mnohem dříve. A to všechno sebou nese náklady a ty náklady nesou lidé v Jižním středomoří. Možná, že ty náklady by měly být děleny společně. Pojďme se tedy společně bavit o tom, co to vlastně je, to arabské jaro. Nevím, jestli to je úplně šťastný název, protože po jaře vždycky přijde léto, podzim a zima. Co se týče svobodného obchodu těžby surovin, dnes hovoříme o Dnes hovoříme i o jiných věcech. že o e, rozvoji lidského kapitálu. Všechno to začalo v malém městě Sidi Buzit, kde byl Mohamed Mazizi, který se upálil. Bylo to otázka lidské důstojnosti, ale důstojnost e, tedy kromě toho, že lidská, kde jde o zastoupení parlamentu, může být i ekonomická a vzdělání je naprosto klíčové. A to souvisí s, s ekonomickou zprávou a s řízením ekonomiky, protože právě špatná zpráva v této oblasti znamenala, že eh, hospodářský růst byl tak nízký. To říkají všechny ekonomické studie. Takže místo, aby tyto ekonomiky rostly eh, o 8%, tak rostly jenom o 5%. A znamená to, že všichni noví účastníci na pracovním trhu nemohli nalézt uplatnění. A proto jsou dnes nuceni nelegálně na chatrných eh, loďkách eh, plout přes Středomoří na Lampedusu a jenom, aby našli práci. Takže ten hospodářský růst v těchto zemích musí být mnohem vyšší, aby zajistil pracovní místa a to by bylo dobře i pro Evropu. Eh, stejně tak eh, jsou hranice pro obchod uzavřeny i mezi jednotlivými státy. Kolikrát obchod mezi Marokem nebo eh, Tuniskem a Alžírskem musí probíhat přes Marseille. A mnoho by prospěl, kdyby se ekonomiky vzájemně otevřely a doufáme, že Libie nebude například bránit obchodu mezi Tuniskem a Egyptem. Tím eh, by se zvýšil hospodářský eh, růst. Můžeme hovořit i o potenciálu 10%, což už je růst blízký čínským, čínskému růstu ekonomiky. A proto je na snadě hovořit o nově vznikajících ekonomikách. Všichni známe statistiky, víme, eh, že sever je bohatý a jich je chudý. V podstatě tady průměrný HDP představuje pouze 8 toho, jaký je na severu. HDP na hlavu je asi 11 severního průměru. A já si myslím, že to představuje také obrovský potenciál, ze kterého mohou mít e, všichni užitek. Toto je obrázek znázorňující regionální konkurenceschopnost, pochází do z Davosu, ze Světového ekonomického fóra. Eh, znázorňuje se tím, jak ty eh, rozdíly by mohly vypadat v roce 2030 a jak je rozdíl se současnou situací. Tady vidíte zobrazení toho jeho a eh, sever zatím dominuje prakticky ve všech oblastech a to proto, že Světová banka zajistit tuto stabilitu a potom tam jde o velikost trhu. Vidíme, že existuje mnoho faktorů hospodářského růstu. Arabský svět eh, je na Prahu velkých změn. Frank Fanon, eh, francouzský spisatel z Martiniku, napsal knihu eh, Prokletí této země, kde vysvětloval, že kolonialismus není správným řešením. Potom napsal druhou knihu, kterou by se všichni měli přečíst. Jmenuje se Černá kůže, bílé masky, kde vysvětluje, že eh, probíhal systém vykořišťování ve většině zemí, ve většině bývalých koloních, ale také v Severní Africe. A teď eh, si myslím, že tam do třetí fáze, kterou bychom mohli nazvat win-win, tedy obou straně výhodnou. A kdybychom to, to šance nevyužili, tak by to znamenalo promaněnou příležitost pro příštích eh, až tři generace. A stejně tak eh, by to znamenalo dominaci Evropy nad touto oblastí a to, že by vzrůstaly frustrace a napětí v tom sousedství Evropy. Takže je potřeba, aby v arabském světě vznikala pracovní místa, aby se vyrovnaly ekonomické nerovnováhy. Je potřeba odstraňovat bariéry, zlepšovat infrastrukturu a zajistit základní lidská práva. Toto je obrázek investic v Tunisku, ten vypadá následně. Největším investorem z Evropy je Francie to je přirozené, potom je to Spojené království, Itálie, Švýcarsko a e, jsou tady další investoři. Nicméně začínají zrůstat investice také z Perského zálivu. A já to tady uvádím, protože si myslím, že e, Jižní břeh Středomoří by mohl být místem, kde Evropa bude hrát velkou roli, také vzhledem e, k tomu, že ty peníze z Perského zálivu vyšlo využít i jinak, než Eh, ve spekulacích, ale šli by využívat pro budování infrastruktury za pomoci know-how a eh, dalších věcí z Evropy. Eh, toto je zobrazení síly hm, státních investičních fondů v tomto regionu. Vidíme, že zatímco do roku 2008 zrůstaly modře znázorněné Severní Amerika, a Evropa, červeně potom Asie. Zatímco investice v mnoha zemích eh, rostly, tak eh, potom začaly klesat. Já si myslím, že to je dobrá, mm, dobrý doklad také to, že je potřeba něco podniknout v oblasti Středomoří. Tady vidíme, že Evropa představuje 59 obchodu severoafrických států, ale ta míra klesá a naopak stoupá podíl Číny na celkovém obchodu této oblasti. Takže musíme udělat něco eh, s tím, o čem hovořila řečnice přede mnou a jak eh, zlepšit působení těchto bank ve Středomoří. V roce 2030 ten, eh, tato oblast by mohl vypadat, jak je tady znázorněno v tom prvním scénáři, tedy že to bude čím na tím chudší a nestabilnější, nebo by tento region mohl eh, eh, probíhat podle toho druhého scénáře, kde by eh, vlastně působil jako subdodavatel pro Evropu, a nebo by mohl probíhat podle třetího scénáře, že by došlo k, k izolaci této oblasti a tato oblast by se více obracela k Azii, odkud ten hospodářský růst pochází. Turecko je také příkladem tohoto nového trendu. Takže svět se mění, říše se rozpadají, přicházejí nové státy a já bych chtěl ukončit eh, citátem z roku 93, citátem Ronalda Reagana, Billovi eh, Clintonovi v souvislosti s Ibn Chaldunem, což je historie ještě z 80. let, ale eh, eh, je to vlastně rada arabského historika ze 14. století Ibn Khalduna, který říkal, že na začátku impéria byly hm, daně nízké a příjmy vysoké zatímco na konci impéria to bylo naopak a proto je potřeba to začít řešit a řešit to společně. Of, uh, in the world today, where can we get more? Kde tedy uh, můžeme upsat naše dluhy? Čína, Japonsko a arabské státy mají přebytky. A tím se financuje obrovský deficit Spojených států a Evropa je na druhém místě. Vzhledem tomu, že už ty peníze nejsou k dispozici, Toto je obrá eh, fotografie, která byla tajná až nedávna. Je to eh, fotografie na eh, vojenské lodi z Perského zálivu ve druhé světové válce, bylo to po roce 45 po Jaltě, kdy prezident Roosevelt hovoří se zakladatelem Saudské Arábie, kde se tehdy dohodli na třech věcech. Tedy, že bude Amerika využívat ropy Saudské Arábie, a to v zájmu amerických společností, a že e, přebytky bude potom Arabská centrální banka převádět do Spojených států a že to všechno bude vojensky zajištěno Spojenými státy. státy. Když v Iránu se k moci dostal Mossadegh a svrhnul šáha, tak ho potom američané znovu dosadili a situace se ještě zhoršila. Teď se tedy vzniká nový sever, nový střed a nový jih a tady je ta linie nově vznikajících eh, subjektů. Možná se celá tato oblast v Africe na Blízkém východě obnoví, abychom možná mohli být součástí tohoto nového trendu. Pokud ne, tak eh, Evropa úspěšná nebude. V turecku je dneska 90 politických stran a vidíte, že to znázornění těch stran by nás nemělo děsit, protože centristické strany eh, v těch eh, listopadových volbách eh, vyhrají. Říkám vám to, abyste se nebáli tou zelenou barvou, což je těch pět islamistických stran, ale demokratických islamistických stran, to jsou strany, které nebudou ve vládě po volbách. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. I am among those who... Mnohokrát děkuji. Bylo to zajímavé. Takže nyní předáme slovo členům tohoto výboru. Máte nějaké připomínky, stručné pokud možno, protože máme skutečně málo času. Čas běží rychle, žádné připomínky. Zpravodaji dáme slovo na konci. Dobrá, takže můžeme předat slovo komisi. Ignacio Garcia. Vítám vás. Pane profesore Moreiro, mnohokrát děkuji. Je skutečně velká, velké potěšení s vámi hovořit o tom, co a považujeme za reakci obchodní politiky na historické události, kterým dochází v našem jižním sousedství. Budu se ve svém projevu soustředit na dvě věci. E, co máme za problém s, se zvukem, říká předseda? Už je to v pořádku. Budu se soustředit ve svém projevu na dvě věci. Za prvé, co se může udělat v krátkodobém výhledu, ve velmi krátkodobém výhledu, a tím mám na mysli následující rok, a jaký by měl být střednědobý výhled, abychom mohli jeho mořským partnerům poskytnout podporu při jejich snaze o demokratické a ekonomické reformy. Takže ten velmi krátký pohled. Tři věci. Myslím si, že musíme být eh, schopni ukázat, že Evropská unie je ochotná otevřít svůj zemědělský trh konkurenci z Jižního středomoří. Myslím si, že zde máme odlišné situace v závislosti na tom, zda naše eh, zda některé země uzavřely či neuzavřely nové dohody týkající, si, týkající se zemědělství. Pokud jde o Egypt a Jordánsko, došlo k velkému otevření evropského trhu. Pokud jde o Maroko a Tunisko, nedošlo k tomu, protože dohody nové generace ještě nevstoupily v platnost. Tunisko poukázalo na to, že se chce zapojit do vyjednávání s námi, až bude politická situace jasná, to znamená po listopadových volbách, ale v případě Maroka je na Evropském parlamentu nyní, aby rozhodl o dohodě s Marokem Myslím, že dnes odpoledne bude probíhat diskuse o tomto tématu a toto téma je nesmírně důležité. Dále pravidla původu. Máme samozřejmě bezcelní přístup v oblasti průmyslu, měli jsme to již dlouhou dobu, ale eh, pokud jde o země v Jižní Středomoří, celou řadu let poukazují na to, že je třeba reformovat a zjednodušit tato pravidla. Je to pro nás výzva, to je něco, co řešíme. Evropská komise připravuje svoje návrhy a doufáme, že se podaří urychlit vyjednávání tak, abychom co nejrychleji měli modernizovaný celoevropský systém pravidel původu, tak, aby bylo možné akumulovat práci i dále. A služby a investice, to je velká mezera v současných dohodách se zeměmi Jižního středomoří. A posledních několik let jsme se snažili dosáhnout pokroku v této oblasti, ale musím říci, že velkého pokroku nebylo dosaženo. Pokud jde o Egypt a Tunisko, možná bude třeba počkat na chvíli, až bude situace jasnější, až, vstoupí, až nastoupí nové vlády. Pokud jde o Maroko, doufáme, že se nám podaří dosáhnout skutečného pokroku, pokud jde o vyjednávání o službách a investicích. A to bude významný signál pro celý region. Takže to jsou, myslím, cíle dosažitelné v krátkodobém výhledu ale když říkáme více za více, a jde nám o to, co můžeme poskytnout více jeho um, středomořským zemím, které procházejí demokratickou a ekonomickou reformou. Co více může Evropská unie poskytnout? Samozřejmě je to něco, o čem se bude muset intenzivně diskutovat, včetně Evropského parlamentu, takže jenom několik myšlenek na úvod. Myslím si, že musíme mít jasnou perspektivu. Musíme mít jasno v tom, jaký typ hospodářského vztahu chceme mít s našimi jižními sousedy. A je zásadní, abychom poskytli jasnou perspektivu pro postupnou integraci do jednotného trhu Evropské unie. Máme už dohody o volném obchodu, a to znamená, že jsme odstranili většinu cel, ale existují stále ještě regulatorní a necelní překážky a my bychom měli zemím na Jižním středomoří poskytnout určitou vyhlídku toho, že budou moci postupně se integrovat do evropského jednotného trhu. To je v zájmu obou stran. Tato agenda bude mít tři hlavní cíle. Za prvé posílit přístup na trh řešením regulatorních překážek pro obchod. Za druhé vytvořit lepší podnikatelské prostředí, abychom poskytly lepší možnosti Evropanům investovat v zemích Jižního středomoří a za třetí podporovat proces domácích reform a snažit se o posílení dobré hospodářské zprávy, transparentnosti a hospodářské soutěže. To jsou, myslím, hlavní cíle v nových dohodách, které chceme vyjednat s těmito zeměmi. Samozřejmě to bude také znamenat eh, hovořit o sanitárních opatřeních, technických překvapení, překážkách pro obchod, hospodářské soutěži, o celní reformě a tak dále. To jsou všechno oblasti, které mají za cíl posílit přístup na trh a zároveň podpořit reformy. Zásadní otázkou bude sekvencování Eh, jsou zde některé naléhavé záležitosti, ale samozřejmě nemá smysl zahájit nová vyjednávání, aniž bychom měli dostatečně dobrou přípravu. A proto se domnívám, že Kromě politické podmíněnosti, která vždy bude existovat, bude také důležité, aby jakmile budeme mít vlády v těchto zemích, abychom zahájili diskuse s těmito vládami a připravili půdu pro eh, novou fázi v našich obchodních a ekonomických vztazích. Eh, co může udělat obchodní politika? Obchodní politika je jenom jedním z nástrojů, které bychom měli používat v těchto zemích. Kolegyně z E SVČ bude hovořit o dalších dimenzích. jedná se o partnerství mobility, e, jsou zde také finanční otázky, takže já jsem se jenom soustředila na ty e, zásadní obchodní výzvy. Generální ředitelství pro obchod bude v následujících měsících připravovat návrh pro radu abychom měli mandát, aby existoval mandát pro vyjednávání s těmito zeměmi. Děkujeme Ignácio Garciovi a nyní za, za komisi a nyní eh, děkuji tady za eh, přednášku o eh, obchodní politice vůči Jižnímu středomoří a o tom, co může být zlepšeno. A nyní předám slovo paní Madlen Majorenko, z Evropské služby pro vnější činnost, a tedy e, z naší diplomatické služby máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den a vám všem. Ano, my doufáme, že jsme poskytli dobrou odpověď na tu otázku, jak můžeme posílit naše vztahy e, s našimi jižními partnery v tom našem novém sdělení, které jsme zveřejnili v květnu. Eh, dva principy, ty zásadní v tom eh, sdělení, by nám měly pomoci vytvořit opravdové partnerství založené na tom, co paní Aštonová ráda nazývá jako vzájemnou zodpovědnost. Mělo by se to zakládat na sdílených závazcích, na vytváření a podporování udržitelné demokracie, také respektování lidských práv, a státu práva. Také by to mělo být eh, partnerství založené na různorodosti, eh, měly by se sdílet ambice partnerů a uvědomovat si také vzájemné schopnosti, ale mělo by se to eh, také zakládat na navýšené kondicionalitě. O tom hovořil Ignácio a je to zmíněno také ve zprávě pana zpravodaje Rinaldiho. Klíčovým prvkem nového přístupu evropské politické sousedství a soustředíme na takové čtyři hlavní body. Soustředíme se na podporu a budování opravdu hloubkové udržitelné demokracie, za druhé podporu cesty eh, těchto zemích do inkluzivnějšího a, eh, a udržitelnějšího hospodářského vývoje. To bylo něco, co se velice silně objevilo v těch příspěvcích ostatních předřečníků a je to jeden z těch klíčových prvků, na který je třeba se soustředit. Také si přejeme posílit eh, ty dvě regionální dimenze těchto politik. Přeto hovoříme o východu a o jihu. Nyní se soustředíme více na jich, ale nesmíme zapomenout také na, ten, eh, na tu východní oblast. Také se zaměřit na to, jak poskytnout podporu těmto zemem. Roz, zemím. Rozhodně není tajemstvím, že všichni se cítíme frustrováni nad tím, že finanční nástroje nemohou reagovat dostatečně rychle, dostatečně zacíleně, takže je třeba se zaměřit na to, jak můžeme rychleji reagovat i v této oblasti. Také bych chtěla zdůraznit několik konkrétních návrhů, které jsme předložili, které jsou tedy nové. Eh, co se týče budování té hloubkové demokracie, tady máme příležitosti vytvořit opravdové, eh, opravdovou evropskou podporu pro demokracii. Tento nástroj může eh, podporovat politické strany, neregistrované nevládní organizace a včetně poskytovat podporu odborům, což je něco nového, což nám umožní zacházet i za ten běžný rámec našich aktivit. Také si přejeme se eh, konkrétně soustředit na podporu občanské společnosti a tady se zaměřujeme na to, jak vytvořit eh, opravdové eh, prostředky pro občanskou společnost, prostřednictvím kterých ji podpoříme. Také věc, která tu již zazněla, zapojíme se mnohem více Eh, do té spolupráce v oblasti politického zabezpečení prostřednictvím organizace nějakých eh, mezinárodních for a nebo také úzkého eh, bilaterálního dialogu, prostřednictvím kterého budeme tedy směřovat to naše partnerství Dále otázka posílení zaměstnanosti s cílem posílení hospodářského růstu. V této oblasti jsme velice aktivní a myslím si, že to ostatně i mm, jde vstříc těm požadavkům, které jsme si vyslechli, když se hovořilo o tom podnikatelském prostředí, o podpoře e, podnikatelek žen a nebo o společnosti jako takové. Takže se tedy soustředíme i na investice, na podnikatele a pokusíme se tedy připravit eh, eh, lepší podnikatelský rámec. Ohledně podpory malých a středních podniků, tady máme několik dobrých myšlenek. Jednou z nich, že se zaměříme na možnou finanční roli Evropského investičního fondu, eh, poskytuje rizikové financování malých a středních podniků i v jiných zemích. To je tedy věc, která by mohla by být přínosná pro takové začátek té podpory hospodářského růstu. Ignácio se také ho, ho, zmiňoval to posílení obchodu, o tom tady nebudu hovořit. Další oblast, ve které Eh, využíváme takové zvláštní jméno jako sektorová spolupráce. Tam zapadá všechno od výzkumu, technologií, klimatických změn, životního prostředí, energetiky, dopravy a všech eh, podobných témat. A také se zaměříme na možnosti následného navýšení mobility lidí, eh, využíváním všech možností, které již nyní máme k dispozici, a také podpoře eh, mobility part, nebo partnerské mobility. Je to zajímavý balíček, který pokrývá víceméně vše, co můžeme tedy eh, dělat s našimi partnery. Na závěr bych se vrátila k jednomu z těch klíčových principů, jak tedy eh, budeme vynakládat s tím principem kondicionality. Všichni Eh, víte, že těch principů je čím dál více, ale eh, možná je lepší, když se zaměříme spíš na to snižování počtu principů. Budeme tedy muset v budoucnu eh, činit opravdu vážná rozhodnutí, abychom nějak nenarušili ten reformní proces, který probíhá v těchto zemích. Přejeme si, aby tam nebyly nějaká závažná narušení. Co se týče kondicionality, jejího uplatnění, to bude záviset na navýšení nebo snižování té míry podpory, ale zase tady si musíme vysvětlit, jak budeme poměřovat ten pokrok. Je třeba stanovit eh, eh, důležitá měřítka, ale také vědět tedy, jak by, jaké byly stanovené reformy, které je třeba provést v těch partnerských zemích. Ty cíle, musí to být vše mnohem lépe zacíleno. A pak otázka toho, zda již pozastavit podporu daných vlád, nebo tedy jak provádět tu podporu těchto zemích a konkrétně by byly splněny všechny druhy té stanovené podpory. Některé z těch měřítek Eh, se objevují již v tom našem sdělení. Eh, tam se hovoří o té politické kondicionalitě, o tom hovořil Ignácio, také se zaměříme na to, jak proběhnou ty eh, svobodné volby, zda byly splněny všechny ty podmínky svobody zhromažďování, projevu a podobně, také jak je tam prováděno právo Zda tedy jsou dodržována všechna i individuální práva, například na spravedlivý proces, jak je vynakládáno s otázkou korupce, jak probíhají, probíhá reforma prosazování práva, oblast policejní. To jsou teda všechna ta měřítka, která jsme stanovili pro zhodnocování tedy těch vztahů s těmi zeměmi a našeho zhodnocení pokroku. Takže pokud tedy toto jsou politická měřítka, tak se zaměříme následně i na měřítka pro určité eh, sektory eh, v rámci jednání kolegové z DG Trade z komise se určitě zaměří na některé ty pozitivní kroky, které učinila země na cestě eh, k tomu eh, jednání. To znamená, my s kolegy z DG Trade se pokusíme najít nějakou vyrovnanou cestu, eh, jak tedy zvažovat, jak ty politické to plnění politických cílů i těch dalších. No a na závěr, Evropská unie musí i nadále uh, Eh, být aktivní ve všech těchto zemích eh, v regionu do určité eh, míry. Rozhodně tedy musí zachovávat kontakty a na té nejvyšší úrovni to bude asi tak, jak o tom hovořil Ignácio, že se musí připravit tedy na vyšší míru integrace tak, aby Evropská unie opravdu reagovala na dan eh, aktuální potřeby těchto zemí. Já doufám, že tato nová politika opravdu připraví takový druh partnerství, který bude eh, připraven na míru těchto zemích a že budeme opravdu spolupracovat a budeme dobrými partnery s těmito zeměmi. Já vám děkuji, říká pan předseda, že jste nás obeznámili s těmito programy a projekty. A děkuji eh, také eh, za to, že s námi eh, tlumočníci ještě nějakou dobu zůstanou, nicméně nebude to déle než 16 minut. A nyní bych tedy předal slovo všem našim pozvaným hostům, aby každý z nich přesně na dvě minuty pohovořil, sdělil nám své závěrečné připomínky a na závěr ještě předám pět minut slovo našemu panu zpravodaji, aby uzavřel tuto tak zajímavou debatu. Takže eh, budeme uplatňovat stejné pořadí a v první řadě pohovoří pan Erik Berglov. Vaše závěrečné sdělení ve dvou minutách, prosím. Perisky. Kde vás máme? Už nás opustil. Takže paní uh, doktorka Amani Asfur. Zde. Ta neodešla. Děkuji, pane předsedo. Takové sdělení pro naše ctěné publikum z mé strany je následující. My tu můžeme hovořit uh, a jak si budeme přát, i toho můžeme hodně napsat, ale opravdovou tím nejdůležitějším, eh, to, tím nejdůležitějším je, jak ta strategie bude uplatňována. Opravdu, abychom se zacílili na ty eh, lidi, kteří se nacházejí v terénu. Pokud se budeme zaměřovat vždy pouze na eh, vrcholek, tak, eh, tak eh, v takovým, na základě takového přístupu by nikdy nedošlo ani k tomu arabskému jaru. Je důležité se zaměřit na lidi, na to, aby demokracie byla opravdovou realitou. A ještě vám chci říci, že například, když si vezmete jídelní listek v restauraci, máte tam opravdu rozsáhlou nabídku, a pokud nepochopíte, co jednotlivá ta jídla znamenají, tak eh, tu nemůžeme hovořit o demokracii, protože máte svobodu volby, ale když nevíte, co si zvolit, tak nemůžeme hovořit o demokracii. Ta demokracie eh, je založena na opravdovém poznání a na tom, aby tu byla opravdová volba, nezávislá, nezávislá na jakýchkoliv ovlivnitelných skupinách. A právní stát, eh, eh, řádná vláda, demokracie a posílení všech sektorů eh, žen, mládeže, všech a otvírání vašich trhů našim produktům. To je to vše, co my potřebujeme, tedy vzdělávání lidí, aby věděli, co si přeje a také schopnosti, abychom tedy my měli schopnost s vámi obchodovat. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní pan Fernando Puerto. Děkuji, pane předsedo. Jen eh, velice stručně chci říci, že je pro nás velice důležité, aby tu byla vyšší míra koordinace eh, s evropskými eh, politikami, to znamená, máme tu ten podnikatelský akt a další na té evropské straně. A když se podíváme na tu druhou stranu, tak tady také požadujeme, aby e, například e, e, Unie pro Středomoří a její generální tajemník měli větší pravomoci v tomto procesu. Také je důležité objasnit všechny tyto iniciativy a, a ujasnit si tedy, a co si přejeme učinit s Jižním břehem Středomoří? Děkuji. Děkuji, to bylo velice stručné prohlášení. A, A teď profesor Šejk Ruhu. Pane předsedo, já bych se chtěl zmínit o něčem, co je podle mě velmi naléhavé a velmi důležité. A klíčovým slovem je tranzice. EBRD která vstupuje na toto pole, eh, hraje důležitou roli, a sice proto, že to je jediná multilaterální finanční instituce, která eh, financuje nebo investuje do hospodářského růstu, ale financuje také ten přechod eh, z diktatury na demokracii. Je to jediná instituce, která takové věci financuje. Světová banka to nedělá. Takže to, že se sem, sem vstupuje EBRD, znamená, že Evropa chce být spoluhráčem při vytváření demokracie v tomto regionu. A proto bych byl rád, kdybyste jako poslanci tohoto parlamentu podpořili tuto pozitivní roli Evropy. A ne ty eh, negativní zprávy související s terorismem a dalšími věci. To eh, ne eh, má nic společného s demokracií. Ty státy teď procházejí takzvanou křivkou G, je, protože to znamená, že nejprve musí u nich ekonomika poklesnout, než začne stoupat. A podobně to je i u mladých lidí. A já si myslím, že Evropa by se měla eh, zabývat tím, co s tím eh, udělá přes tu krizi, která tady Eh, ještě pořád je. Myslím, že těch peněz, eh, ty peníze nemusí nutně pocházet z Evropy, mohou přijít z Perského zálivu. Ale je potřeba s ním něco udělat možná i za pomoci MMF, protože Christine Lagarde to velmi podporovala, když byla ministrní financí ve Francii. Je potřeba ukázat, že demokracie je dobrá investice a že ta křivka je, nemusí eh, nutně klesat nejprve tak hluboko, eh, jako je tomu teď. Demokracie určitě. Dobrá investice, říká pan předseda, a teď eh, náš pravdaj, pan Rinaldi, pro několik závěrečných slov. Pane předsedo, myslím, že tato, toto slyšení bylo velmi inspirativní, a zajímavé. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili eh, za jejich eh, myšlenky. Doufám, že i nadále budeme v kontaktu. Jde o to, jak být co nejkreativnější a jak eh, inovativně zlepšovat naše obchodní vztahy s těmito novými demokraciemi, které vznikají v tomto regionu. Nejprve k tomu, co říká pan Berglov. Já souhlasím i s tím, co říká pan eh, Šejk Ruhu. Tyto znalosti jsou, a zkušenosti je potřeba zúročit, ale jak říká pan Berglov, nemůžeme kopírovat reformy ze střední a východní Evropy. Tyto regiony se od sebe velmi eh, liší. Ať už hovoříme o podnikatelském prostředí, systému zprávy a tak dále. A to musíme akceptovat. Pro naše finanční instituce spočívá ale ta největší výzva v tom, že ten příliv peněz, které posíláme do těchto zemí, by už neměl být v rukou několika oligarchů, ale měl by, měly by být transparentně využívány i eh, lidmi z jiných částí společnosti. Kdyby tady korupce nebyla, tak ty peníze, které poskytujeme prostřednictvím našich institucí, nehrají až tak dramatickou roli, jakou by hrát mohly. Mně se velmi líbily všechny prezentace. Chtěl bych souhlasit s panem Puertem, že těch iniciativ je tolik a on nám poskytl přehled všeho, co probíhá a podle mě je potřeba si to vyhodnotit společně s našimi partnery na jeho, co funguje a co nefunguje. A možná je racionalizovat a lépe koordinovat. a díky tomu bychom mohli mít přehled o těchto iniciativách a to také bude jádrem naší zprávy o eh, infrastruktuře, o dopravních eh, trasách mezi námi a Severní Afrikou. K našim dvěma alevským hostům doktor Kamane Asfur a doktor Sheikh Ruhu. To eh, to, co říkali, bylo velmi zajímavé, protože nám poskytli přehled o těch věcech, které je možné provádět na místě a kterých je potřeba. Hovořili o praktických projektech, které by měly mít dopad na ty, které neoblivňují naše obchodní vztahy, což tady pořád chybělo. Je tady tolik potenciálních subjektů, které na které může být pozitivní vliv náš obchod a i na ty se musíme zaměřovat. A je potřeba důrazně říci, že pro ně obchod nebude mít smysl, pokud nebude spojen s žádnými hodnotami. Obchod a hodnoty je jedinou možnou kombinací pro blahobyt a pro hospodářský růst a pro stabilitu. panem Bersterem já už jsem eh, měl příležitost hovořit bilaterálně, souhlasím s ním u většiny věcí, eh, hodně z toho se také objeví v naší zprávě. Tak o tom, že je potřeba něco dělat s těmi eh, obchodními bariérami a dále mě velmi zaujaly poznámky paní Majorenko měl bych na vás řadu otázek. Teď ne, protože už je pozdě, jak říká pan předseda, ale při jiné příležitosti. Ale když říkáte, že Jde o to, aby to bylo míň za míň a ne víc za víc? A my bychom byli velmi rádi, kdyby se to v praxi eh, uskutečnilo. Poznamenal jsem se eh, ta vaše měřítka, že ta měřítka by měla být přesná a na tom budeme muset pracovat. Mám také několik otázek o roli Evropského parlamentu v tomto procesu při vytváření těch měřítek rozhodování o tom míň za míň a víc za víc. A také o vztazích mezi DG pro obchod a eh, vnější službou. Hovoříme o jiných částech rozpočtu, o jiných eh, lidech, kteří ty věci v praxi eh, na ně dohlížejí a bylo, je potřeba to co nejvíce koordinovat. Děkuji za váš příspěvek. Také si myslím, že musíme mít eh, více představivosti a být kreativnější. Děkuji vám, dámy a pánové. Demokracie je dobrá investice, jak tady bylo řečeno. A Evropská unie by měla investovat do demokratické tranzice v této oblasti. Není to jenom o politických svobodách, o nezávislém soudnictví, ale je to také o tom, jak naplnit očekávání a naděje lidí, že se zlepší jejich životy, že budou mít jídlo, práci, bydlení, vzdělání. Bez toho ten demokratický přechod může být ohrožen. A proto věřím tomu, že by Evropská unie měla do této tranzice investovat. A proto je tak důležitý obchod. Děkuji všem účastníkům, zejména našim pozvaným eh, hostům. Myslím, že toto slyšení bylo výborné a týkalo se velmi relevantní problematiky. A budeme pokračovat ve tři hodiny.